zápise tohoto jednání jménem signatářů. E, výbor e, pro rozpočet e, rozšířil, eh, distribuoval text, který přijal v únoru a v souladu s článkem 216 odstavec 4 platí tento dokument jako přijatý, pokud neuslyším do 24 hodin od nějaké frakce nebo od ehm, při nejmenším nějakého minima členu, že mají námitky a rovněž v zápisu tohoto zasedání bude zveřejněno. Ve středu, ehm, dámy a pánové, v souladu s eh, řádem úradem parlamentním eh, podepíšu pět právních aktů, aktů eh, v souladu s